Otwieram posiedzenie specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. E, czy ktoś z Państwa... E, odpoledne já bych, chtěla, e, bych chtěla zahájit dnešní zasedání speciálního výboru pro boj s rakovinou a chci se zeptat, zda jsou nějaké námitky proti pořadu jednání na dnešní schůzi. Nejsou námitky ani zde v jednacím sále, ani od účastníků na dálku, čili tento návrh jednání je přijat. Vážené kolegyně a kolegové, pracujeme za velice obtížných podmínek eh, kvůli opatřením eh, COVID-19. Já si ponechám svou ústenku, i když budu mluvit a poprosím vás o to tež. Takže i když se ujmete slova, prosím, ponechte si masky na ústech. Situace je v současnosti velice obtížná. Také i jsou zde kratší jednání v Evropském parlamentu, jsme omezeni v časem, takže vás také poprosím, abyste se omezili ve svých eh, projevech, eh, ve svých jednotlivých příspěvcích, eh, případně zazvoním speciálním zvonečkem, a nebo také uvidíte čas na obrazovce. Schválení eh, zápisu z jednání z 12. října je považován za schválený, pokud k tomu nejsou žádné námitky. Není tomu tak. Někdo, kdo nás sleduje na dálku, má nějakou připomínku k zápisu z jednání? Sekretariát mi právě řekl, že k tomu nejsou žádné komentáře, čili zápis eh, z jednání je považován za schválený. Je to tedy zápis z 12. října. Jak víte, dnes nás čeká slyšení o boji s rakovinou a je to v covidu října, což je měsíc boje za zdravá prsa, ehm, takže budeme také prosazovat eh, osvětu. Spolupracujeme na tom s výborem FAM, s výborem pro práva žena, rovnost pohlaví. Eh, zde také vítám paní Evelyn Regner, která je eh, předsedkyní výboru pro práva žen. Také zde máme týden rovnosti eh, mužů a žen tento týden a v rámci toho se rovněž odehrává toto slyšení. Rakovina prsu je velice častou nemocí, která napadá ženy v celé Evropě a na celém světě. Každý rok onemocní jenom v Evropě asi 300 tisíc žen. Je to jako třeba, kdyby celé středně velké město jako Nice, Bilbao nebo Florencie onemocnili, nebo třeba Štětín v Polsku, což je mimochodem mé rodné město, říká pan předseda. Čili představte si, že celé město této velikosti onemocní touto závažnou nemocí, která zabíjí, která ničí sny lidí, která ničí celé rodiny a musíme se s touto výzvou poprát. My jako politikové musíme připravit správnou strategii, jak bojovat s rakovinou a nejenom s rakovinou prsu, ale i s dalšími druhy rakoviny. Mám sen, že jednoho dne bude rakovina minimálně méně devastující nemocí než je dnes. Teď bych chtěl rád předat slovo paní Evelyn Regner, předsedkyni výboru pro práva žena rovnost pohlaví. Bohužel nemáme příliš času, protože schůze jsou eh, v současné době kratší, mají kratší časový eh, harmonogram. Děkuji, abych eh, snad pouze poděkovala za pozvání a za toto slyšení. Velice vám všem děkuji, že jste se přidali k našemu prvnímu Evropskému týdnu pro rovnost mužů a žen a jsem velice ráda, že dnes budeme hovořit o tak významném tématu, jakým je rakovina prsu. Náš týden je o genderu, o rovnosti mužů a žen a také o osvětě. Jsem velice ráda, že jste mě jako předsedkyni výboru FEM také dali příležitost, abych zde pronesla pár slov. Já bych nejprve chtěla říct něco o velice důležité věci. V současnosti v Polsku je došlo k zákazu interrupcí. Není to tedy, eh, že vlastně Eh, je to tak, že ženy nebudou mít přístup k bezpečné interrupci, ale budou tlačeny okolnostmi k tomu, že se budou muset uchylovat k nějakým pokoutným, eh, nebezpečným interrupcím, anebo musou odjet do jiné země, což ohrozí jejich zdraví, může to ohrozit i život eh, polských žen a polské ženy. Život polských žen je stále ohrožován misogenním chováním. Nyní se konají protesty, ženy se snaží upozornit na to, že mají nárok, že mají práva, mají svá reprodukční práva, takže bych vás chtěla také požádat, abyste eh, se zastali český, pardon, polských žen a podpořili je v tomto boji. Teď chci říci něco k rakovině prsu v Evropské unii eh, Eh, bohužel mnoho žen onemocní a umírá kvůli pozdní diagnostice. Já sama jsem z Rakouska a vím, jak důležitý je screeningový program. V Rakousku začal v roce 2014 plošný screeningový program. Je to pro všechny ženy ve věku 45 až 69 let. Mamografické vyšetření je zdarma nebo je hrazené pojišťovnou a každé, dvě, každé dva roky mohou ženy podstoupit toto vyšetření. A také se to týká i žen mladších nebo starších eh, v určitých okolnostech. Ale zatím tedy nebylo dosaženo toho konečného cíle. Jsem velice ráda, že si teď vyslechneme odborníky. Jsem zvědavá, co nám řeknou na toto téma, jak je možné zlepšit tuto situaci. A ještě jednou bych vám ráda pokratulovala za to, že jste si zvolili právě téma boj s rakovinou a rakovinou prsu. Děkuji. Ano. Já bych eh, chtěl také poděkovat odborníkům, kteří jsou dnes s námi přítomni. Já mm, jako předseda teď nechci hovořit přímo o situaci v Polsku, ale děkuji vám za to, že jste vyjádřila podporu polským ženám a pro mou zemi e, jsou to teď obtížné časy. Teď mi dovolte představit naše hosty. Dnes máme vynikající řečníky, odborníky kteří nás informují o prevenci, o výzkumu, o mm, rovném přístupu k léčbě, o podpoře pacientů a také pečovatelů. Rád bych přivítal paní doktorku Isabel Rubio, která je mm, ta působí na e, univerzitní klinice v Madridu a je předsedkyní Evropské společnosti odborníků na rakovinu prsu. Náš druhý host je pan Jürgen Van Pret, generální ředitel asociativní eh, organizace Think Pink Europe, což je zatřešující organizace 38 organizací z 24 zemí. Eh, tato organizace se snaží snížit eh, nerovnu, nerovný přístup k léčbě v jednotlivých zemích. Nejprve nás čekají e, tyto dvě prezentace, poté bude následovat rozprava, kde mohou vystoupit koordinátoři a také e, členové. Každý bude mít 1,5 e, minutu a pak si vyslechneme um, odpovědi. A nyní se spojíme s paní profesorkou Isabel Rubio, prosím. Slyšíme, všechno dobře? Thank you, thank you. And I... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zvláštnímu výboru Evropského parlamentu pro boj s rakovinou a výboru pro lidská práva a rovnost za to, že má možnost se podělit o své postřeje. Pracuji v Madridu ve Španělsku jako eh, operatérka, lékařka, která se zabývá rakovinou v prsu, což je nejčastější druh rakoviny. Každý pacient má přístup k nejlepší péči na samostatných odděleních, která se věnují právě eh, rakovině prsu. Je to multidisciplinární záležitost. Rakovina prsu je jednou ze tří rakovin, kde je zřejmé, že plynou jasné výhody z preventivních prohlídek. Ne všechny země však mají programy pro mamograf. My máme zvláštní centrum pro studium eh, této nemoci. Řada usnesení Evropského parlamentu zazněla na toto téma. Máme pokyny Evropské unie, ovšem ne všechny z těchto pokynů se dodržují ve všech členských zemích. Máme Národní asociaci pacientů, a pouze 55 evropských zemí má samostatná oddělení pro tuto rakovinu a jenom 43 má eh, preventivní programy. Některé země nemají ani národní eh, program boje proti rakovině. My se snažíme eh, nabízet nejlepší, nejkvalitnější péči v oblasti operací. Někter, některé státy mají systém certifikací pro tato oddělení a pro pacienty bez ohledu na to, kde žijí. My se snažíme systém certifikace podporovat a prosazovat. Máme v evidenci více než 100 tisíc osob. Snažíme se řešit to s těmi, kteří přežili eh, rakovinu prsu, provádí výzkum diagnózy a výzkum psychologických dopadů na pacienty. Ne vždy jsou tito pacienti považováni za ty, kteří mají zvláštní potřeby. 65 je produktivním věku, 35% se vrací i po diagnoze do práce, 55% má legislativu, pro osoby, které se vyléčily z rakoviny prsu. Pouze 43% zemí má legislativu, která upravuje pojištění pro tyto osoby. V některých členských státech však legislativa ještě není dostačující. Pouze 12 evropských zemí um, má legislativu na úpravu životního pojištění, hypoték a úvěru pro osoby, které se vyléčily z rakoviny prsu. Máme zde na poslední konferenci o rakovině prsu se ukázalo, že existuje potřeba zajistit, aby všichni pacienti v Evropě měli odpovídající péči. Řada pravidel pro plácení se neopírá o vědecké poznatky a nejlepší postupy v oblasti medicíny. Máme zde systém uh, ústně podávaných léků a masektomie. Provádíme studie srovnání těchto postupů a léčeb Máme pokyny, které ukazují na nákladově nejúčinnější lačbu, která zlepšuje situaci. Mám zde průsvědku, o kterou bych poprosila, abyste ji ukázali. Máme zde řadu možností, příležitostí a myslím si, že politici by měli zajistit, aby muži a ženy s rakovinou prsu se léčí na specializovaných jednotkách, které splňují nejvyšší předpoklady, nejvyšší podmínky. Musíme si uvědomit, že multidisciplinární oddělení tohoto typu vedou k nejvyšší možné kvalitě léčby. Tato oddělení mohou také schromažďovat data o pacientech a vkládat je do evidencí. Máme zde legislativu a pokyny, které pomáhají lidem vracet se do práce po léčbě a zároveň jim pomáhají žít s novou diagnózou. V době covidu je zcela zřejmé, že oddělení pro eh, rakovinu prsu v době pandemie ukazují, že je to situace velice složitá. Já bych chtěla říci, že musíme pracovat se skupinami, které se zabývají ochranou práv pacientů a dalšími, abychom zlepšili výsledky léčby eh, osob s rakovinou prsu a abychom zlepšovali možnost přístupu k léčbě pro tyto pacienty. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za eh, toto vystoupení. wyświetlania slajdów niestety została ograniczona. My zde nemůžeme mít tolik eh, osob v personálu, které by byly schopné pomoci s eh, průsvitkami. Prosím pana Jurgena van Preta jako druhého hosta. Máte slovo, prosím. V trybě online. Prosím. Thank you. So, first of all, I would like v první řadě vám chci poděkovat za příležitost hovořit zde jménem Think Pink Europe. To je zastřešující organizace, která spojuje 35 charitativních organizací téměř ze všech evropských zemí Myslíme si, že hlavním problémem je, že každodenní zkušenosti pacientů a pacientek často se nedostávají do politické debaty. Takže je velmi důležité dát těmto ženám zejména hlas, abychom eh, se zamýšleli nad tím, eh, čím prochází. Takže děkuji za tuto příležitost. Chci říct něco velmi důležitého. Když se podíváme na míru přežití v um, evropských zemích, vidíme obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi jednotlivými regiony v rámci Evropské unie. Tyto rozdíly uh, po pěti letech jsou někdy tak velké, že dosahují až 30 a tyto rozdíly jsou nepřijatelné. Určitě si teď říkáte, že tady asi půjde o rozpočet, o to, kolik daná země investuje do zdravotní péče. A to je pravda, asi tak 50% eh, z toho způsobuje rozpočet, ale těch druhých 50% problému vůbec není o penězích. Podívejme se tedy na tento druhý aspekt na, tu, na těch 50% problémů, který můžeme změnit společně. Abychom eh, to ještě vysvětlili v jiných číslech, tak tady hovoříme asi o 15 tisících ženách, které eh, by nemusely umírat eh, na rakovinu prsu v Evropě už tento rok. Tady tedy opravdu jde o 15 tisíc žen každý rok. Co bychom tedy mohli udělat a co je opravdu obrovsky důležité? Jednak je to teda výměna osvědčených postupů a integrování těchto postupů do místních politik. Například práce v nemocnici by měla být multi, multidisciplinární. Tady by mělo jít opravdu o týmovou práci, jak už vysvětlovala i paní doktorka Rubio. Tento týmový přístup může zlepšit přežití až o 12 Některé země e, zlepšovaly své postupy v tomto duchu už 15 let. Jiné země trošku e, pokulhávají a přistupují k tomu stále staromódněji a e, tohle by bylo potřeba změnit. Existují organizace jako Evropská škola onkologie, už na tom hodně pracují, ale Eh, měli bychom je v tom podpořit. Měli bychom mít konkrétní programy, které se na to zaměří. Také je potřeba stimulovat členské státy, aby integrovaly tyto postupy do své vnitrostátní politiky. Druhý aspekt, který zde chci zdůraznit, je, že potřebujeme zajistit, aby v každém členském státě byl stejný kompletní přístup k nejlepším léčivům a e, léčebným postupům, které jsou k dispozici. No, uvědomujeme si, že členské státy mohou rozhodovat o své politice v této oblasti, ale věříme, že evropská iniciativa o tom rovném přístupu by mohla mít velký dopad. Je tedy nerealistické očekávat nebo žádat po farmaceutickém průmyslu, Eh, aby se zavázali k tomu, že pos- budou poskytovat své léky všem v celé Evropské unii. Eh, hodně jsme zapracovali na evropské úrovni třeba na právech spotřebitelů. Proč bychom to též tedy nemohli udělat i pro práva pacientů? Myslím si, že je v skutku nepřijatelné, aby některé léky nebo léčebné postupy byly k dispozici mnohem později v některých členských zemích než v jiných. Uzavřeme tuto mezeru, prosím. Eh, zaměřme se na to, co můžeme vyřešit hned v eh, následujících letech. Evropská unie dosáhla mnohého eh, během mého života a já věřím, že tedy můžeme dosáhnout skvělých věcí. I vlastně situace kolem COVID-19 nás vede k tomu, že si uvědomujeme význam spolupráce a vyměňování tedy nejlepších postupů co nejrychleji. Takže e, ukazuje se, že tohle je nejlepší řešení v každé krizi a můžeme to tedy uplatnit i na e, rakovinu prsu. Jedna z devíti e, žen v Evropě se setká s touto chorobou ve svém životě. To je opravdu, to jsou počty tak vysoké, kdy je potřeba, abychom se na to společně zaměřili. Děkuji mnohokrát. I my děkujeme vám za vaši prezentaci, nebo za obě prezentace. A nyní přejdeme ke koordinátorům. Eh, Cindy Francas and your colleagues. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji našim dvěma řečníkům za velice zajímavé prezentace a také za to, že jste sdíleli své názory. Jsou tam ty klíčové body, ty jsou jasné a rovněž byly zmíněny, to znamená včasná diagnostika, screening, rovný přístup ke kvalitní péči a také léčiva. Potřebujeme řádnou osvětu, pravidelné prohlídky ale bohužel stále ještě existují rozdíly mezi jednotlivými regiony, mezi jednotlivými členskými státy a je, ta, je, zde, také, je zde také velká sociální průrva. Chtěla bych upozornit na dvě věci. Za prvé, psychologický, psychický aspekt rakoviny prsu. Je zapotřebí během ve, vše, ve všech fázích léčby, je zapotřebí psycho, psychická podpora a i po ukončení léčby, protože i ta fyzick, fyzická léčba má určité psychické dopady, což si vyžaduje eh, péči a je to důležité zvláště pro pacientky. Dále je zde eh, ta možnost eh, těch, těch, těch samovyšetření prsů, ale třeba v Británii to příliš nefunguje. Eh, jsou zde určité kampaně, osvětové kampaně, které se zaměřují na ženy, na mladé. Já bych se chtěla zeptat, jak můžeme jednak zlepšit psychickou podporu pacientek eh, s rakovinou prsu, co potřebují tyto pacientky. A druhá otázka, jak můžeme lépe zajistit, aby se eh, lidé účastnili screeningových preventivních programů co nejdříve, jak celý ten program rozšířit po celé Evropě. Ano, děkuji. Já připomínám, že e, se prosím musíte všichni omezit pouze na minutu a půl, protože máme omezený čas. Nyní paní Morety. Paní Morety se nepodařilo připojit, takže paní Nikola, nebo pan, pardon, pan Nikola. Stefanice. Mm, děkuji, pane předsedo. V Evropě bývala kdysi železná opona, ale stále ještě existuje určitá opona, taková opona v oblasti péče o zdraví. Máme zde lišící se standardy, lišící se kvality léčby i lišící se situaci v oblasti prevence. Já pocházím z Rumunska ale můžu zmínit třeba i Bulharsko nebo Lotyšsko a tam je screening rakoviny prsu pouze asi pro 10% případů, zatímco v severských zemích to procento převažuje 90% a průměr v Evropské unii je 58%. Jak můžeme tu železnou oponu v prevenci odstranit? ale týká se to i třeba přístupu k léčbě, přístupu k léčivům. Chtěl bych eh, zopakovat to, co říkal pan doktor Van Praet. Každý členský stát, eh, nebo lidé každého členského státu by měli mít přístup k léčbě a když je u nich diagnostikována rakovina prsu, říkali jste, že to je každá eh, devátá žena, tak přece nemůžeme počítat s tím, že vlastně bude záležet na tom, kde se narodili, na jaké straně té opony nebo v jaké, v jaké části Evropy. Ano, děkuji. Nyní Joel Melan za ID. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážené eh, pánové, vážení hosté, děkuji. Rakovina prsu je mezi těmi nejhoršími zabijáky žen. Zde hovoříme o výzkumu a o prevenci. Potřebujeme eh, všechna opatření. Jsou zde také určité eh, formy rakoviny prsu, které si vyžadují velice specializovaný přístup, velice cílený přístup. To je třeba, na eh, no tomu by se právě měl třeba věnovat základní výzkum, máme zde třeba genový výzkum, takže já se chci zeptat, jak můžeme, pro, eh, pro, nebo jak můžeme podpořit výzkum v této oblasti. Co se týče prevence, tak jsou zde ty screeningové programy. Ale jak můžeme Eh, odlišit screeningový program od rozpočtu členských států. Každý členský stát je svrchovaný ve zdravotnictví, ale jak můžeme podpořit to, aby se aktivoval systém aktivní prevence pro všechny? A teď ještě navíc je zde kontext pandemie covidu. To znamená, že ty zdravotnické rozpočty v mnoha členských zemích jsou velice napjaté. Děkuji. Nyní Jerony Frances online. Děkuji za slovo. Rakovina prsu je mezi těmi nejhoršími eh, zabijáky v Evropě. Mám k tomu několik komentářů. Za prvé, prevence. Je pravda, že mnoho žen onemocní rakovinou prsu a jsou zde různé rizikové faktory, které byly identifikovány a které vedly nebo mohly by vést eh, k eh, rakovině prsu. Možná by bylo dobré, kdybychom měli nějaký přehled, nějakou mapu a podívali se, jak to vypadá. Zda je tam nějaký region nebo nějaká sociální vrstva, kde je třeba více Eh, případů, více incidence, protože třeba byla jedna studie, která řekla, že ženy, které pracují na nočních směnách, eh, čelí většímu, vyššímu riziku než ženy, které pracují eh, během těch denních hodin. Takže třeba i pracovní režim může být rizikovým faktorem. A za druhé se chci zeptat na holistický léčebný přístup. Mnoho z vás dnes hovořili třeba o tom, že zapotřebí psychická pomoc, pomoc během chemoterapie ale možná bychom se také mohli zaměřit na integrující nebo víc, více takový holističtější přístup v léčbě. Děkuji. Nyní Margarita Ekajon, Španělsko. Ano, děkuji. I úspěch boje s rakovinou Eh, také mm, eh, musí mít eh, jakýsi personalizovaný přístup s pacientem. To znamená, musí tam být velice úzká, úzký vztah, úzká vazba mezi pacientem a lé, lékařem. A ta, ta terapie je také velice specifická. Například se řeší problém protilátek, to znamená, teď jsou zdravotnické systémy napjaté, rozpočty jsou napjaté, extrémně napjaté. A jak to tedy teď bude? A co třeba, jaká profilaktická opatření můžeme také třeba zlepšit eh, prevenci a screening? Děkuji. Děkuji. Nyní Kateřina Konečná, Zagoje, Česká republika. Um.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 Čekáme na technické připojení. Tlumočníci potřebují také obraz, takže pokud nebude obraz, můžete mluvit pouze anglicky. I don't know where is the trouble because I... Uh, Nevím, v čem je problém. Můžu hovořit česky, když mě nevidíte. Bohužel tedy, eh, pokud není eh, obraz, nelze tlumočit kvalitně. I, I want only thanks to, uh, to uh, direct... Dobře. Takže já se zeptám pouze pana ředitele Think Pink Europe. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši práci, protože začínáte svou práci, začínáte svou kampaň. Víme, že máte potřebujete mm, informace, informace o rakovině jsou velice důležité a je to také důležité pro všechny zúčastněné strany. Já jsem vlastně teď také zúčastněnou stranou. Na, zároveň musím říci, že podporujeme eh, vaše kroky, chápeme, Takže bohužel tady eh, stále bez obrazu, takže tlumočení nemůže být poskytováno. And I think that we see now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 A v tuto chvíli se táže, zda Veronik jako zpravodajka má v pořádku připojení. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodajka bych ráda upozornila na skutečnost, že rakovina prsu by se měla považovat za ukazatel plnění rakovinových plánů. Dovolte mi uvést několik příkladů. Někteří jste na něj již upozornili. Za prvé tedy, mohli bychom prohloubit mezioborovou spolupráci v oblasti výzkumu u těch typů rakovin, které jsou dobře známé, u cílených léčeb. Měli bychom doporučení ohledně preventivních prohlídek eh, vylepšit a měli bychom zlepšit rámec eh, bezplatných prohlídek pomocí mamografu, aby všichni pacienti měli přístup k léčbě ze strany certifikovaného mezioborového týmu za nadefinovaných kritérií pojištění. Také jste uváděli, že musíme zajistit rovný přístup, musíme se soustředit na kvalitu života pacientů a jejich rodin, musíme se soustředit na informování pacientů, musíme zkvalitnit pokyny pro rovné příležitosti vyléčených pacientů, kteří se vrací do práce, kteří jsou v produktivním věku a tak dále. A měli bychom také vypracovat evidenci, evropskou evidenci, která by schromažďovala data k rakovině prsu. Děkuji mnohokrát za vaše velmi podnětné připomínky a dotazy, které jste vznesli. Děkuji. Alexandra Moretti Měli jsme původně nějaké technické potíže, takže se tí táže, zda je možné se v tuto chvíli spojit. V tuto chvíli se zdá, že nikoli. Takže poprosím pana Antony Oliverse. Zdá se, že ani ten nemá v tuto chvíli funkční připojení a tak dávám slovo znovu expertům. Prosím, dodržujte časový limit a v prvé řadě dávám tedy slovo vám, doktorka Rubio. My zde řešíme různé otázky. Samozřejmě, prevence je velkou otázkou, je velmi důležitá, je zásadní vytvořit programy mamografu pro všechny, a to v oblastech, kde je rakovina prsu častější. Měli bychom také pracovat na programech týkajících se životního stylu. Měli bychom se soustředit i na tuto otázku. Také je důležité vytvářet podpůrné skupiny. Na tom se asi všichni shodneme, že je třeba pracovat s výživovými poradci, psychologi a dalšími obory. To je podle mého také velmi důležité, věnovat se těmto cestám. Myslím že také, že z hlediska prevence, léčby a prohlídek Domnívám se, že je třeba toto řešit na specializovaných odděleních, kde by se schromažďovaly údaje k rakovině prsu. To by pomohlo našim pacientům ke zkvalitnění léčby, ke zkvalitnění diagnostických postupů. Pochopitelně jsou ohromné rozdíly mezi tím, jak vypadá situace, co se týče přístupu k, k možnosti realizovat prohlídku. Myslím, že bychom měli tyto rozdíly v Evropě řešit. Je důležité si uvědomit, že v tuto chvíli čelíme velmi náročné situaci Evropa je stižena covidem, ale pokud budeme spolupracovat a všichni e, zúčastnění, pacientské skupiny, politici, podpůrné skupiny, pokud budeme všichni spolupracovat, tak jsme schopni to zvládnout a ty rozdíly vyrovnat a realizovat programy, které budou schopny zkvalitnit život pacientů. Děkuji. Děkuji vám a prosím pana Van Preta. Máte tři až čtyři minuty, prosím. Děkuji. Zaznělo zde několik velmi důležitých otázek. Já bych to rád schrnul v tuto chvíli. Když se zamyslíte nad tím, jaká by měla být role evropské úrovně, tak se domnívám, že v tuto chvíli tato role spočívá hlavně v koordinaci a v podpoře spolupráce. Je to zase něco, co se snadno řekne, hůře udělá. Není to vůbec jednoduché, ale dovolte mi příklad z výzkumu. Máme zde takovou spoustu vynikajících výzkumných pracovníků, kteří jsou podporováni z evropské úrovni a ze strany členských států, ale zaznamenáváme, že v průběhu výzkumu nedochází k navazování vazeb mezi výzkumnými pracovníky, takže ani tam mezi výzkumnými pracovníky neprobíhá taková odpovídající spolupráce a koordinace, a ta by byla velmi zásadní z hlediska lepších výsledků. Za druhé chci říci, že někteří členové parlamentu upozorňovali na svrchovanost členských států v oblasti zdravotnictví. Ano, s tím souhlasím, ale pochopitelně můžeme to podnítit v členských státech, tak jako v jiných oblastech. Nejde vždy jen o to, říkat státům, co musí dělat, ale spíše dávat podněty, jít příkladem, ukazovat možnosti, jak by se dala situace zlepšit. Už jsme ušli dlouhou cestu a hovoříme zde o světě, o informování. A ta cesta trvala, řekněme, 25 let. A byla doba, kdy nešlo vůbec vyslovit slovo rakovina. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu, je toho před námi ještě mnoho, ale nejdůležitější kromě osvěty je prevence. A někteří jste se tázali na to, co můžeme ještě udělat v oblasti prevence a já bych k tomu řekl, že je to opět situace, kdy se to snadno řekne, hůře udělá a to je zdravý životní styl. Když se podíváme na velmi složitou situaci, kterou představuje rakovina prsu, tak eh, si musíme uvědomit, že jsou zde oblasti, o kterých nemáme až takové informace a nemáme na ně takový vliv. Ale jsou oblasti, kde ten vliv máme. A proto si myslím, že bychom se měli soustředit na podporu zdravého životního stylu, co jíme, co pijeme, zda sportujeme, jak se chováme to má tak ohromný vliv na rakovinu obecně a evropský plán boje proti rakovině. To je opět velmi důležitý krok ku předu. Jasné plánování, soustředění se na ty pravé priority. Soustředíme se na těch 50%, které ovlivnit můžeme. Soustředíme se na to, co učinit můžeme. Děkuji. Děkuji všem za Diskuze, která proběhla, byla velmi krátká, měli jsme jen omezený časový limit. Ovšem, tato diskuze a každodenní život nám opět ukazuje, že jsou zde zásadní rozdíly, co se týče přístupu k prevenci, co se týče přístupu k prohlídkám. Stačí překročit hranice a situace na jedné straně hranic může být úplně jiná. 60% může být na jedné straně hranice eh, kontrolovaných, na druhé straně hranice mohou se preventivní prohlídky soustředit jenom na 5% žen. Není zde žádná ekvivalence, jako je v šengenské zóně. Ve zdravotnictví to takto nefunguje a bohužel COVID nám otevřel oči v tom, že sami tento boj nevyhrajeme. Musíme přijmout skutečnost, jinak ten boj rovnou prohrajeme. A v tuto chvíli již přejdeme k druhému bodu s paní komisařkou Kyriakides, která je v tuto chvíli s námi ve spojení. Vítáme vás. Slova vstępu. Eh, všichni... Děkuji, já vám za chviličku dám slovo. A nyní bych jen úvodem rád řekl, že si uvědomuji, paní komisařko, že boj proti rakovině je vaší vysokou prioritou. Vy jste slíbila, že do konce roku bude, boj, bude plán boje proti rakovině. My zde dnes chceme hovořit o zkušenostech v této oblasti. Chceme vypracovat mezinárodní strategii pro boj proti rakovině Chceme hovořit o prevenci, prohlídkách a strategii. Já vám v tuto chvíli dám slovo a následně bychom si vyslechli připomínky. Nejprve jsme však zvědaví na to, jak vypadá situace s vypracováním plánu boje proti rakovině. My doufáme, že budeme spolupracovat s komisí i s radou, protože jedině eh, v rámci spolupráce jsme schopni docílit hmatatelných výsledků. Děkuji.